dalšímu bodu pořadu jednání. Mám ještě dvě sdělení pro vás. První podle článku 216.4 eh, jednacího řádu bylo, nebyla podán žádný návrh eh, hlasování dnešnímu dně, takže tímto je zpráva přijata. Za druhé chci pozornit na to, že podle článku